Atkins už není členem výboru pro dopravu a cestovní ruch. Eh, konference předsedů na zasedání 8. ledna 2009 podle článku 42 eh, nařízení společenství číslo 45 z roku 2001 Evropské